Dámy a pánové, žádám vás, abyste se posadili, prosím. Chceme začít hlasovat. Prochorujeme λοιπόν στις ψηφοφορίες. Tak, jdeme na to. Budeme hlasovat. První bod je zpráva Gabriel. Je to jmenovité hlasování.